Takže budeme pokračovat. A dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení Rady a Komise ohledně dohodě o přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Minister pan López Carrido bude hovořit za radu, prosím.